předsednictví Evropské unie. Chtěl bych přivítat dosavadní předsedkyni rady a premiérku Dánska paní Schmidt a velice se těším, že je dnes ráno mezi námi i pan předseda Barroso a zahajme okamžitě rozpravu jménem Rady na téma bilance eh, dánského předsednictví. Vystoupí paní Tony Schmidt. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo Evropské komise, eh, vážení eh, předsedové politických frakcí, poslanci Evropského parlamentu a členové Evropské komise, je mi výsadou a ctí znovu vystoupit eh,